Usnesení výboru je k dispozici na webstreamu, na internetu a to ve všech jazycích, do kterých se dnes tlumočení. Sdělení předsedy 31.3. se měla konat schůze našeho výboru, ta ale byla zrušena a dostáváme se přímo k hlasování bod 3. Budoucnost rozpočtové podpory EU poskytované rozvojovým zemím. Navrhovatel stanoviska je Bart Stais. A nyní hlasujeme podle hlasovacích seznamů. Pokud jste tedy připraveni, začneme s hlasováním. Návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 3 zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 4 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 7. zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 8 zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 9 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní s ústním pozměňovacím návrhem 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasuje o, mé, o celkovém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 15 ku jednomu. Promiňte, říká pan předseda, 16 ku jednomu. Adesso abbiamo il punto 4. A nyní se dostáváme k bodu 4, udělení absolutoria za rok 2009. Souhrný rozpočet EU oddíl 3 komise. Před hlasování bych rád dal slovo panu zpravodajovi, panu Chacimarka Kisovi. Takže při, děkuji uh, za přípravu toho. Rádi bychom měli více kompromisních návrhů, ale povaha pozměňovacích návrhů je taková, že nebylo možné přistoupit k více kompromisům, protože ty návrhy uh, se od sebe tolik lišily. Ale chci vás informovat nicméně ohledně několika změn. Pokud jde o a, zprávy o absolutoriu, první je na straně 4, kolegové. To blokové hlasování se bude týkat 44 až 47, protože EPP chce samostatně hlasovat o 43. Dále tam byla na tom seznamu chyba na straně 4, doporučení k ústním pozměňovacímu návrhu paní Ivanové ke změně 66, to by mělo být mínus. A na straně 12 doporučení k pozměňovacímu návrhu 172, to by rovněž mělo být mínus. A konečně na stránce 16 pozměňovací návrh 221 byl stažen. A nyní můžeme přistoupit k hlasování. Pane předsedo, existuje zde fáma, že změny k služebního rádu jsou mimo odpovědnost našeho výboru, tak já bych k tomu ráda něco podotkla. Například pozměňovací návrh 171, kde hovořím o dnech na cestu, kteří mají úředníci každoročně, tak tam je řeč o v 45 tisíc úřednících a každý rok je to 80 milionů eur. A já chci říci, že z tohoto důvodu si myslím, že je to velice důležité pro tento, roz, pro tento výbor a je z mého pohledu velice zvláštní, že ti, který se toho týká, eh, se tak strašně jasně snaží o to, aby dosáhli toho, že to je nepřípustné, že to tady do našeho výboru nepatří a chci říct, že jsem děčná panu zpravodaji, že on připustil tyto pozměňovací návrhy. Pan kolega Stajc. Milí kolegové, opravdu byl jste jistý poukaz ze strany právní služby našeho parlamentu, že některé pozměňovací návrhy, které nepředložila pouze kolegyně Gresle, ale další kolegové kolegyně a týkalo se to právě služebního řádu úředníků a zaměstnanců a oni byli toho názoru, že jsou nepřípustné. Já si to nemyslím, ale prosím vás, abyste se drželi hlasovacího seznamu, protože ty pozměňovací návrhy, které by mohly být jaksi pro právní službu obtížné, tam mají čátečně mínusko, anebo je tam dílčí hlasování a tam je to rozděleno tak, aby jsme sice zohlednili to, co chce paní Gressle, ale ty oblasti, které by mohly být komplikované, sporné pro právní službu, tak tam máme mínus. A bych vás poprosil, aby se opravdu hlasovali podle hlasovacího seznamu a v takovém případě podle mého názoru nebudeme mít žádné problémy s právní službou. A ještě jednou děkuji všem kolegům. Allora cominciamo, se siete d'accordo, la, uh, la votazione. Takže pokud souhlasíte, tak bychom začali s hlasováním. Eh, tady zde máme tedy návrh na udělení absolutoria za rok 2009, souhodní rozpočet EU, oddíl 3 komise. Budeme hlasovat unblock od jedničky do čtyřky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Tak se dostáváme k pozměňujícím návrhům číslo 5 a 6. Zahajuje hlasování. A promiňte, to odpadá. Takže se dostáváme k návrhu na rozhodnutí o usnesení, promiňte, na rozhodnutí o udělení absolutoria. A nejdříve hlasujeme o návrhu usnesení v jeho celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno 19 plus, nikdo nebyl proti. A nyní se dostáváme k udělení absolutoria pro agenturu pro audiovizuální záležitosti a kulturu. Zahajuji hlasování, končím hlasování, byl to návrh číslo 6, schváleno. A nyní hlasujeme o celkovém návrhu rozhodnutí. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. 18 hlasů bylo pro, jeden člen se zdržel. Nyní hlasování hlasujeme o národ o udělení advokaty absolutoria pro agenturu pro hospodářskou soužet a inovaci. Návrhy číslo 90 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní se dostáváme k celkovému návrhu rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19 hlasů bylo pro a jeden člen výboru se zdržel. A nyní se dostáváme k návrhu rozhodnutí o absolutoriu, který se týká agentury pro zdraví spotřebitele. Je to z rok 2009. Jsou to pozměňující návrh 11 a 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A hlasujeme o celkový návrh text, celkovém návrhu textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19 hlasů bylo pro, jeden člen výboru se zdržel a hlasujeme o návrhu rozhodnutí, které se týká absolutoriu výkonné agentury pro evropskou trans, transevropskou dopravní síť. Schváleno, oni hlasujeme o celkové návrhu usnesení. Zahajuji hlasování, končím hlasování schváleno, 18 hlasů pro, jeden člen výboru se zdržel a jsme u návrhu usnesení, který se týká výkonné agentury pro evropskou výzkumnou rahnu. Zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. A nyní celkový návrh rozhodnutí zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno 19 hlasů pro a jeden člen se zdržel. A nyní jsme u absolutoria, který se týká výkonné agentury pro výzkon. Jsou to návrhy 18-19, zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno a nyní hlasujeme o celkovém návrhu textu. Zahajuji hlasování, končím hlasování schváleno 19 hlasů pro, jeden člen se zdržel. A nyní jsme u návrhu usnesení, který se týká účetní závěrky. Jsou to návrhy 19 až 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o celkovém návrhu textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasů bylo pro, dva členové byli proti. A nyní se dostáváme k k návrhu číslo 43 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme on blok o číslu 44 až 47. Zahajuji hlasování. Samozřejmě pokud s tím souhlasíte. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to schváleno. Nyní jsme u 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní návrh číslo 48. Návrh číslo 48. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh číslo 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 55. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 56. Zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 57. Zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh číslo 59 ve dvou částech. První část zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 58. Pan předseda se opravuje, je to číslo 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 62 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 63 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Číslo 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 66. Hlasujeme o čísle 66 ústním pozměňovacím návrhem. Takže nejdřív budeme hlasovat o čísle 66. Za hlasování končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu, který se týká čísla 66. Hlasuji, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozdělací návrh číslo 67. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozdělací návrh číslo 68. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Byla to první část. Zamítnuto. Číslo 69. 69. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 70. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 71. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňující návrh 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh číslo 72. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní číslo 74. Zahajuji hlasování. Je to číslo 74 a 75 dohromady. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňující návrh číslo 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 79. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 80. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 82. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno. Číslo 87. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Číslo 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 89. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 95. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 92. Ne, pan předseda se opravuje 93. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 94. Zahajuji hlasování. Chci říct, že podle seznamu mám číslo 92, které je kompatibilní s návrhem číslo 95, který jsme schválili. Takže si myslím, že bych rád o tom hlasoval. Dobrá, máte pravdu, takže budeme hlasovat o čísle 92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devadesát čtyři. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 96. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 99. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 100. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 101. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 102. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 103. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamknuto. Návrh číslo 104. Zájuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh číslo 105 byl stažen. 106. Hlasujeme o 106. Zahajuji. Končím hlasování. Schváleno. A nyní číslo 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 108. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 111 byla stažena. Jste tedy u čísla, jsme tedy u čísla 112. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Číslo 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 114. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 115. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 116. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 117 bylo staženo, říká pan předseda. Takže jsme u čísla 118. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 119. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 123. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 124, 125 a 126. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno číslo 127. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 129. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 133. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 135. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. E, pozměňovací návrh 136. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 138. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 137. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 139. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 141. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 142. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 143. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 144. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 145. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 146. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 147. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 148. Zahajuji hlasování. První část. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o kompromisu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh eh, k návrhu 155. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 156. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 157. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 158 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 159 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní v bloku budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích 160 až 163 a blok. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 164. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh. Prosím, máte slovo. Vážení kolegové, kolegyně, děkuji, pane předsedo. Já bych na tomto místě u 165 chtěl předložit ústní pozměňovací návrh SAD. A jde o otázku, kterou už jsme řešili v diskusi, jestli pozměňovací návrhy, které se zabývají staff regulation, eh, spadají do této věci. Pozměňovací návrhy byly vyřízeny řádným způsobem výborem Jury. Měli jsme ústní pozměňovací návrh, nebo máme zde ústní pozměňovací návrh, který by mohl celou řadu věcí vyřídit. Já to přečtu anglicky, protože to v jiném jazyce nemá. A poukazuje na to, že image Evropské unie je ovlivněna tím, jak jsou vnímáni úředníci. A s ohledem na to, eh, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost eh, se řádný legislativní postup týká také eh, podmínek práce pro zaměstnance EU, měly, ty, tyto podmínky by měly ehm, fungovat odpovídajícím způsobem a domnívá se, že a politika um, zaměstnanců EU by měla být odpovídající. Eh, to je tady ústní pozměňovací návrh ke 165C a já bych byl rád, abychom o něm nyní hlasovali. Grazie, kolega Gressler. Děkuji, kolegové. Wir sind mit der mündlichen pokud je o ústní pozměvací návrh, my s tímto návrhem nesouhlasíme a proto není přípustný. Also ich möchte die Antragstellerin. Já bych předkladatelku pozměňovací návrhu chtěl a požádat, aby se na to podívala. Ty rozdíly nejsou až tak velké, jsou spíše semantické povahy. A pokud jste ale proti, samozřejmě nemůžeme o tom eh, hlasovat, takže poslední pokus tak ztroskotává. E eh, dobře, takže eh, máme zde a kolegyně proti, takže budeme hlasovat o 165. Končím hlasování. Přijato. Co je na řadě nyní? 167. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 168 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 170, první část. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o druhé části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 171 první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní budeme hlasovat o druhé části. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 172. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 173, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní 169, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 174 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 175 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 176 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 177. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 178. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 179. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 180, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní an blok 181 až 187. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 188. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 189. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 190. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 191. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní an blok 192 až 194. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 195. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 196. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 197. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 198. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 199. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 200. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 201. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 203. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 204. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh. Pozměňovací návrhy A blok 206 až 209. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 210. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 212. Eh, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část pozměňovacího návrhu 212. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní na blok 214 až 219. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 220. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 221 bylo staženo, takže 222 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 223. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 224. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 225. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 226. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 227. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Není můžeme hlasovat AN blok 228 až 244. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 245. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 246. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 247. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 248. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 249. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 250. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 251. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní 273. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 274. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 275. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 254. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 276. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 277. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 278. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 280. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 279. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 281 první část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 282, 283 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 285, 286. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 287. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 289. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 290. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 291. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 293. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Prosím. Já bych chtěla stáhnout tento pozměňovací návrh. Dobře, říká předseda. Takže tento návrh je stažen. 293 o tom jsme hlasovali, ten byl schválen. Ne, byl zamítnut. Takže 295. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměvací návrh 296. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 297 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Dvěstě devadesát. Pozměňovací návrh 299. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 292. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 300. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 301 s ústním pozměňovacím návrhem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat pozměňovací návrh 302. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Pozměňovací návrh 303. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Pozměňovací návrh 304. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schválen. Nyní se dostáváme k návrhům výboru DV. Pokud budete souhlasit, budeme hlasovat eh, v unblock od jedničky do desítky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní se dostáváme k výboru um, pro zaměstnanost 1 eh, až 5 a blok. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme k výboru pro ochranu spotřebitele, IMCO, hlasíme an blok 1 až 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní výbor pro dopravu. Nyní budeme hlasovat a blok 1 až 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Výbor Libe, hlasujeme en blok 1 až 6, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k výboru pro kulturu. Hlasujeme 1 až 5 en blok. 2 až 5, promiňte, en blok. Ehm, hlasování, končím hlasování. Přijato. Nyní výbor Envy, an blok 1 až 14, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní výbor AFET, an blok 1 až 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní unblock a FED 5 až 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Výbor Regi. Unblock 1 až 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní se dostáváme k úvodním ustanovením 26. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 27. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 28, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Úvodní ustanovení, pozměňovací návrh 29, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. A třicítka, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 31, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36. Zahajuji hlasování. To bylo staženo. Takže 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 38. Úvodní ustanovení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní an blok. Pozměňovací návrhy 40 až 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Takže mnohokrát děkujeme všem kolegům a zpravodaji. Molti abbiamo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 Souhlasíte, tak se dostáváme k bodu 5 na pořadu jednání a jsou to zvláštní zprávy Evropského účetního dvora v souvislosti s udělením absolutoria komisi za rok 2009. Takže pokud souhlasíte, budeme hlasovat en blok od jedničky do čtrnáctky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích. Jsou to návrhy 1 až 2. FAM, výbor FAM, budeme hlasovat společně o jednice a o dvojce. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. Dále unblock. FAM od šestky do osmičky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Dále výbor pro rozvoj. A to od sedmičky do desítky a blok. Zahajuji hlasování. Promiňte, říká pan předseda, až do dvanáctky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o celkovém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 19 pro, jeden člen proti, nikdo se nezdržel. A nyní se dostáváme k hlasování které se týká Evropského rozvojového fondu. Je to rovněž oddělení absolutoria za rok 2009. Je to 8., 9. a 10. Evropský rozvojový fond. Votiamo quindi la uh, proposta di... Hlasujeme tedy o celkovém návrhu usnesení Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, 1 proti. A nyní hlasy, hlasujeme o celkovém textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 21 pro, 1 proti. A nyní se dostáváme o pozměňovací návrhu. Pozměňovací návrh 3. Hlasujeme. končí hlasování. Schváleno. Hlasujeme o návrh číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno a číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 24. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamknuto. A nyní návrhu výboru pro rozvoj, je to blok. Hlasujeme o všech návrzích blok, tímto zahajuji hlasování, končím hlasování, schváleno. A nyní jsme stále u výboru DV a rovněž to bude Amblok od 18a Já mám pocit, že mělo to být až do úvodního ustanovení C, pozměňující návrh číslo 1, ale pak jsme tady měli dějící hlasování a u dvojky bychom měli minusko, takže my bychom o tom rádi hlasovali zvlášť. Ale pozměňovací návrhy výboru 10 až do 6, tam jsme pro. A co se týče jedničky, tak to má oddělené hlasování. Votiamoli separati, separati. Ano, budeme hlasovat odděleně. Takže nyní 18a, prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 18 b Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18C. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18D. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18E. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 18F zahájí hlasování. končí hlasování. Schváleno. Je to pozměňovací, nyní pozměňovací návrh 1, týká se úvodního ustanovení C, zahajuji hlasování, končí hlasování, schváleno. Číslo 2, k úvodnímu ustanovení D, oddělené hlasování, první část, zahajuji hlasování, Končím hlasování. Schváleno. Druhá část. Zahajuji hlasování. Zamítnuto. to bylo finale. to vote First Amendment 8 and then First Amendment 8 and then final vote. Okay. Dobbiamo votare adesso l'emendamento 8. A nyní hlasujeme o návrhu číslo 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. schváleno. A nyní hlasujeme o celkovém návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 hlasů pro, jeden hlas proti, nikdo se nezdržel. Takže blahopřeji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 na udělení absolutoria za rok 2009 a týká se to sociálního výboru, tak zde u toho hlasování o absolutoriu za rok 2009 bohužel došlo k tomu, že ústní pozměňovací návrhy, které byly nadneseny s těmi kolegy, tam došlo k jistým nedorozuměním, k jistým zmatku, byl to kolega Revelíny, my jsme hlasovali, my jsme v podstatě potom nemohli vůbec hlasovat o tom pozměňovací návrhu, velice nás to mrzí, ale bohužel to tak bylo. Proto musíme tedy celý postup doplnit tak, že budeme muset ještě jednou hlasovat o takto pozměňovacím návrhu usnesení. Prosím, kolega. Promiňte, kolegyně. Děkuji vám. Ano, chci říci, že jsem nesmírně frustrovaná, protože v parlamentu už jsem řadu let a tohle se stalo poprvé. Nikdy dříve se to nestalo. Já ale chápu i frustraci pana Rivelínyho, protože v určitý okamžik jsem byla požádána eh, o to, abych nad tím přimhouřila oči, ale vzhledem k tomu, že bych pak byla zodpovědná za absolutorium rok, v příštím roce, já, tak já se domnívám, že Olaf, Olaf, který eh, v tom byl také zapojen, tak když jediné, o co žádám, je, abychom to odložili eh, do plenárního zasedání, aby se do té doby ukázalo, jestli eh, má k tomu Olaf co říci. Takže já si opravdu myslím, že eh, tady se jedná o takový eh, případ nesprávného nakládání s financemi, eh, byly tu disciplinární problémy, pokuta, hovořilo se o pokutě několik tisíc eur, která do toho nebyla zatím započítána. To znamená, že tady se zdá, že s komunitárním rozpočtem nebylo nakládáno úplně řádně. Pan Rivellini by mohl předložit tady nějaký návrh. Já vím, že to nebylo míněno nějak špatně, ale byl tu také můj pozměňovací návrh na začátku. Návrh, v kterém vysvětluji všechny ty případy, které byly identifikovány. Bylo to pak zasláno Olafu Olaf se tím začal zabývat. Bylo tam, eh, myslím, 26 hlasů pro, jeden proti a jeden se zdržel. A já nechci, aby se nutně usnesení měnilo. Mohou tam být nějaké technické změny. Nadpis se může změnit, protože nadpis hovoří o odložení. Přitom by to mělo být schválení asi, ale jak říkám, bylo to podpořeno 26 hlasy jeden se zdržel a jeden proti. Nicméně, já se na vás chci obrátit s touto žádostí. Mohli bychom to ještě odložit, abychom měli čas vyslechnout Olaf, jestli jsou nějaké nové informace, nové podněty, abychom získali tedy trošku času ještě do plenárky. Sním, paní Gresle. My budeme hlasovat pro absolutorium a to zcela z jednoduchého důvodu. 13. 3. 2011 byl eh, Olaf který toto nám sdělil, že vyšetřuje v rámci hospodářského a sociálního výboru a my jsme proto předložili odpovídající pozměňovací návrhy, respektive pan zpravodaj. Řekli jsme, že chceme říct pro příští oddělení absolutoria, protože aby ta celá věc byla zpracována tedy pro příští udělení. Mně je v podstatě nyní jedno, zda udělíme absolutorium či ne, ale myslím si, že ve světle situace můžeme udělat obojí. Když nyní udělíme absolutorium, tak to nebude znamenat, že nedojde k dořešení celé věci. A jistě paní další zpravodajská se tomu bude velice pečlivě věnovat. A já bych chtěla poukázat na to, že za prvé chceme být i moderní, ale zdá se, že to vypadá potom tak, že když chceme být moderní, tak si na soukromý účet prodáváme eh, nábytek institucí v institucích. A druhá věc je, měli bychom se přesně podívat na to, jak vypadá ochrana osob, eh, které jsou předmětem vyšetřování a co se tam událo v těchto věcech. Takže eh, nyní máme tedy hm, proces udělování absolutoria a objevují se tam jisté věci. A my si musíme rozmyslet, jak chceme postupovat, protože pak bychom mohli dospět do situace, kdy nebudeme být nikdy schopni udělit absolutorium. Takže opravdu eh, si musíme dát pozor na to, aby eh, jsme do celé věci nevnesli chaos. Chci ještě jednou říct, že momentálně můžeme učinit, eh, se vydat oběma dvěma cestami, ale neznamená to, že bychom nechtěli celou věc správně dořešit. Já bych chtěla jenom říct, že my neodpov- ne, neodmítáme absolutorium. Než bychom to odmítali, ale chceme to odložit vzhledem k situaci. A jestliže Olaf po mnoha měsících vyjednávání něco konstatuje, a přičemž Olaf byl do toho zapojen už v září, takže to už je nějaká doba, tak bychom měli počkat, co řeknou. Neříkám, že bychom neměli absolutorium udělit. A je třeba, abychom se rozhodli, jestli tu je nějaký problém, protože tady si to protiřečí, takže já říkám, že jsem pro odložení. Takže vy si přejete odložení. Chce si ještě někdo vysvětlit pro odložení nebo se vyslovit v této věci? Paní Ayala poprosila o to, abychom odložili hlasování. Paní Gressler říkala, že by si přála hlasovat dnes. Což nevylučuje, že někdo by na celou věc mohl mít ještě nějaký jiný pohled. Hlasovat dnes, dobrá. Takže se to nyní vyjasnilo a budeme hlasovat o absolutoriu a to s pozměňovací návrhy z 22.3. zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13, 9 a 2 se zdrželi. Nyní již na pořadu jednání nic nemáme pro dnešek a 11. dubna se bude konat naše další schůze. Děkuji vám a ještě jednou blahopřeji zpravodajům.